everyone. Dobré ráno všem. Prosím, eh, zaujměte svá místa, abychom mohli začít hlasovat. Byla jsem informovaná, že pan Bushon eh, bude ukazovat eh, svou volbu rukou a mm, pak nám řeknete, kdy budete mít zpět svou kartu. Jinak všichni máte své hlasovací karty? Výborně. První bod na pořadu jednání, o kterém máme hlasovat, je, je návrh usnesení ohledně povolení pro určité užití dichromanu sodného podle nařízení 1907 z roku 2006. Je to elektronické hlasování, které právě teď zahajuji. A končím hlasování. Pan Bože se zdržel, takže je přijato toto usnesení. A jako další na pořadu jednání máme návrh eh, stanovisk na nařízení o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu LIFE a zrušení dalšího jiného nařízení z roku 2013. A začneme identickými pozměňovacími návrhy 1, 4, 3 a regi. Pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Takže končím hlasování. Je přijato. 164, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 165, kdo je pro? Ale tam spadá, omlouvá se předsedkyně. Rek 23 také. Hlasujeme kompromisu 15, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 168 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Regi 25. Kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. Regi 27 a 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 169 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 170 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 171 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Stránka 6, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 198 a 199 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 201 a regi 32, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 202 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 17 Zahajujeme hlasování. Pane Boša, už máte svou kartu? Ano. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Regi 36 pro, proti, je to Regi 36, kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. 2, 4, 4 pro. Proti. Zkontrolujeme elektronicky 244, zahajuji hlasování. 244. A končím elektronické hlasování. Přijat. 245. 247. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. 246 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 240, regi, 37, Regido 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 249 pro, proti, zdrželi se zamítnut. je 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 264 pro, 264 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 266 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 267 pro, proti, zdrželi se přijat. 271 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 30 pro, proti, zdrželi se přijat. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 275 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 274 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 276 pro, proti, zdrželi se, přijat. 277 pro, proti, zdrželi se, Zelení byli pro? Zkontrolujeme to elektronicky. Nebylo to úplně jasné. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. Stránka 18. 285 a Agri 26, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Dobře, zkontrolujeme to. EPP <clears throat> e a EKR byly pro. Takže 285 a Agri 26 losem elektronicky. Končím hlasování. Zamítnout. Je mi to líto. Já vím, že to byl váš pozměňovací návrh, já hlasovala pro. 300. <clears throat> Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 301 a Agri 30. Kdo je pro? Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stejná většina o jeden hlas je to zamítnuto. 302, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 36 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 36, hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijat ohlas. Zajímavé. Regi 48, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 303 pro, proti, zdrželi se přijat. 304 pro, proti. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme 304, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to přijato hlas. Většina se mění. Je to ohlas, to je zajímavé. Strana 21. šest pro, proti, Já bych řekla, že to zamítnuto, ale zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut hlas. <clears throat> Bač 13. Kdo je pro? Měl jste vaše nepřednost velký dopad na vaši skupinu. Takže buď 13, eh, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout Kompromis 21, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 333, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 23, kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 339 pro. Proti? Zkontrolujeme to. Kontrolujeme elektronicky. And it is closed. Končím hlasování. Je zamítnut. <clears throat> 340 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 341 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 342 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 343 kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 344 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 345 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 346 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 347 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 348 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 351 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 352 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 352, zahojí hlasování. EKR ukazovali, že se má hlasovat pro. A teď hlasujete proti, to mě zmátlo. Takže byste hlasovali pro. Dobře, končím hlasování. to ohlas. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 356. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 357 pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 357. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut. 358 pro, proti, zdrželi se přijat. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 68 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky. Připadá mi, že je přijat, ale zkontrolujeme to. Neviděla jsem pořádně zvednuté ruce. Končím hlasování a je přijat. Kompromis 1, kde pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. 80, kde pro? Proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 87 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 4 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Bod 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Regi 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 120 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Agri 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro, proti, zdrželi se. Kdo je proti? Taky přijat. Děkuji. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 15 pro, proti, zdrželi se Zamítnu 138 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 70, ne, ten odpadá. 139 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 156 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 149 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Regi 18 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 150 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 17 pro. Bylo mi řečeno, že ten odpadá. Pokud 203 nebyl přijat, a ten nebyl přijat. Takže 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Ten ne, tak 153. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 155 pro, proti, zdrželi se přijat. Reky 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Reky 20 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 157 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 158 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 159 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 160 pro, proti, zdrželi se zamítnout a 161 pro, proti, zdrželi se, s zkontrolujeme 161, Zahajuji hlasování. Možná to bude o pár hlasů přijato. Jak jsem říkala, o dva hlasy navíc. 63 jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. A končím hlasování a text je přijat. Now we are voting on a draft opinion. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska, které se týká návrhu týkajícím se Evropského námořního a rybářského fondu, přičemž se ruší nařízení 508 z roku 2014, takže pozměňovací návrh 117, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto 118 pro, proti, zdržel se zamítnuto 6, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, takže ověřujeme číslo 6, zahoduji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 119 pro? Proti? Zdržel se přijato. 7 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 120 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 121 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 122 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdržel se, přijato. 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 130 pro, Proti? Zdržel se zamítnuto. 131 pro. Proti? Zdržel se přijato. 11 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 132 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 133 pro blokové hlasování, takže kdo je proti? Zdržel se přijato. 134, opět blokové hlasování, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 135. Blokové hlasování C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 136. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 137. Pro? proti, zdržel se přijato. 139 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se přijato. 141 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 142 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 143 pro, proti, zdržel se zamítnuto.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 152 pro, proti, zdržel se přijato. 153 pro, proti, zdržel se přijato. 12 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Zelení se zdrželi. Končím hlasování. Přijato. 154 pro, proti, zdržel se přijato. 155 pro, proti, zdržel se přijato. 157 pro, proti, zdržel se, ověříme. Myslím, že bylo to přijato, ale vy jste nezvedli ruce. Takže končím hlasování. Přijato. Třináct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 158 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se. Pane Danci, Eh, jak jste hlasoval pro? Je to oddělené hlasování v rámci socialistů, takže musíme ověřit. Takže 159. Nebylo to v pravém hlasu jsou oddělené, jenom jsem naznačil, že to nebylo jasné. Takže končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 161. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 162. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 163. Ten odpadá, takže kdo je pro 14? Eh, pro, pro, proti, přijato. 15. Kdo je pro, proti? Pardon, 164 nyní. Takže opakujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 165 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 166 pro, proti, zdržel se přijato. 16 a 168 dohromady, takže kdo je pro, kdo je proti, Ověřme to, takže zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Výborně. Takže 169. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 170. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 171. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 173. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 173. Kdo proti? Zamítnuto. 174. Přijato. 175. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 176. Pro? proti, zdržel se přijato. 187 pro, proti, zdržel se přijato. Sedmnáct. Sedmnáct. Děkuji. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se přijato. Ale ověříme. Takže zahájí hlasování. Končím hlasování. EPP se rozdělili, ale i tak o jeden hlas přijato. Byly, byly tady minimálně tři hlasy proti. Ale je to přijato. 178. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se, ověříme číslo 183. 183. Končím hlasování. Přijato. 184 pro, proti, zdržel se přijato. 185 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, to je ale kombinace. Takže co uděláme? Ověříme. Číslo 19 je předmětem našeho ověřování. Končím hlasování. No a je to zamítnuto. Opět o jeden hlas. Dneska je to složité. Číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 186. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 187. Pro? Proti? Zdržel se. Zelení se zdrželi, takže musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 188. Pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 190. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. 191 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 192 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 23 pro, proti, Upřímně řečeno, nevěděla jsem EPP a je jich hodně. Je to těžké, takže uvěříme. Zahajuji losování. Hlasovali všichni? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 195. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 26. Pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 196. Pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 197. Pro? Proti. Zdržel se přijato. 198. Kdo je pro? Proti. Zdržel se PPP e je pro? Ano, takže je to přijato. 199. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 200. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 201. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 202. Kdo je pro? Proti? 202. Alde je pro? Přijato. 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 204. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 205. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Blokové hlasování D eh, k 206, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 207 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 208 pro, proti, zdržel se, přijato, 209 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 27 pro, Proti zdržel se zamítnuto. 210. Blokové hlasování. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 211. Pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 212. Ne, pardon, 213. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 215. Pro? Proti. Zdržel se přijato. 200, pardon, 28, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 216 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 217 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 218, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 29, kdo je pro, proti, zdržel se Zamítnuto eh, jako celek k 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 224. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 225 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 226 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 227 pro, proti, zdržel se, přijato.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 zdržel se, zamítnuto. 37, pardon, 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, pardon, 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 50, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 53, pro, proti, zdržel se, přijato. 54, pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto.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 proti, zdržel se, přijato. 68. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 69. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Alde, není to jasné? Možná nehlasujete jednotně, takže ověříme 70. Zahajuji hlasování. Hlasuje to odděleně. Takže hlasujeme o bodě 17, 70. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? EKR? Je pro? Takže ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Stejným počtem hlasů. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. EKR nic neukázalo. Nijak jste se neprojevili. Končím hlasování. Přijato. Když to jasně naznačíte, tak pak nemusíme ověřovat. Takže 73, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se přijato, 75 pro, proti, zdržel se přijato, 76, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 77 pro, proti, zdržel se přijato, 78 pro, proti, zdržel se přijato, 79, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 82. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 84, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 4 pro, proti, zdržel se, ověříme, zahájí hlasování k návrhu číslo 4. Myslím, že bylo zamítnuto, takže končím hlasování. Ano, zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 86. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 87. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 88. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 89. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 90. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 91 pro, proti, zdržel se zamítnuto 92, pro, proti, zdržel se zamítnuto 93, pro, proti, zdržel se zamítnuto 94, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 96, pro, proti, zdržel se zamítnuto, pardon, přijato 97, pro, proti, zdržel se zamítnuto 98, pro, 99, zamítnuto 100, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zam... Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel? Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 107. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 108. Pro? proti, zdržel se, ověříme. Ověřujeme bod 108, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 112, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 113, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 114, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 115, pro? Proti, zdržel se, přijato. 116, pro? proti, držel se, přijato, závěrečné hlasování v elektronické podobě, které nyní zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Máme kratší hlasování. A nyní nás čeká stručnější hlasování, plus minus kompromisy. Děkujeme panu Pěchovi. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska na téma komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky. Návrh 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Řekl bych přijato, ale kompromisy raději prověříme. It's a compromise. We are checking. Jedná se o kompromis. Uzavírám hlasování a přijato.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 zdrželi se zamítnuto, 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 46, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se Zelení, prosím. Jste pro? Přijato. 52 oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 58, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 56 pro proti, zdrželi se přijato, 57, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato, šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, osm, je pro, proti, zdrželi se přijato, devítka, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 16, pro, proti, zdrželi se přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se přijato 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 25, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 27, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto a závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování a přijato. Nyní nás čeká přijetí pozměňovacích návrhů na téma nízkouhlíková referenční kritéria a referenční kritéria pozitivního dopadu. Jednička, kdo je pro? Proti? Prověříme si jedničku. Zavírám hlasování. Přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ještě znovu ověříme 25. Zahajuji hlasování. disclosed. <coughs> Uzavírám. A přijato. 27, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 30, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 31, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 36, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 35, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 38, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 41, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato, 45, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 46, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A mohli bychom Zbytek od paní Pěty Kajnen až po 55 blokově, až do 55 včetně. Takže kdo je pro návrhy paní Pěty Kajnen? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 3, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Ano, ale návrhy pana Flanagana jsou mezi, takže sedmička, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, od devítky po patnáctku souhlasíte? Ne, od osmičky po patnáctku souhlasíte blokově, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. čtrnáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. šestnáct kde pro, proti, zdrželi se, přijato. sedmnáct pro, proti, Zdrželi se přijato. 18, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 20, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 21, 22, 23, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. A závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. Zahajuji nyní. hlasování. A přijato. Now we are voting again. A nyní budeme hlasovat opět o pozměňovacích návrzích a jedná se o zavedení programu na podporu reform. A tady je velice aktivní pan Flanagan, takže mi zase dejte vědět, zda si budete přát hlasovat blokově. 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 36, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme si druhou část, nejsem si jistá o výsledku. Ano, přijato. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 38, jde pro, proti, zdrželi se přijato, 39 pro, proti, zdrželi se přijato, 40, jde pro, proti, zdrželi se. Prověříme 40, zahájí hlasování. Zavírám a zamítnu to. 41 a 42, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 43, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 44, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 45, pro? Proti, zdrželi se přijato. 46, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 47, pro? proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 až 61 šlo by to blokově. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 62, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Jednička až trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedm, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devět 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 až 16, tak 12 až 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16, kdo je pro,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 proti, zdrželi se zamítnuto, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 32, kde pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto, 33 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme elektronicky závěrečné hlasování, zahajuji nyní. Vote is closed. And it is adopted. A přijato. A nyní nás čeká poslední hlasování dnes dopoledne. A opět budeme hlasovat o zprávě ve formě pozměvacích návrhů. Týká se označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry. A návrh 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 31, kdo je pro? Proti, prověříme 31. Uzavírám hlasování. A přijato. 32. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti. Zelení jsou pro nebo proti? přijato. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, nebylo to zřetelné, takže prověříme 39, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 40, kdo pro? Proti, zdrželi se přijato. 41 pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. 43, kdo pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. To bylo 42, nyní 43, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Jednička. Kde pro? proti, zdržel se zamítnuto dvojka, pro, proti, zdržel se zamítnuto trojka, pro, proti, zdržel se zamítnuto čtyřka, pro, proti, zdržel se zamítnuto pět, pro, proti, zdrželi se zamítnuto šest, pro, proti, zdrželi se šestka, kdo je pro, zamítnuto, se spožděním jste zvedali ruce. Vypadalo to, jako byste byli proti. Osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devět pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Deset pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvanáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se přijato.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 Zavírám hlasování a přijato. Děkuji vám a budeme pokračovat dnes odpoledne. Jen chci připomenout, že nás čeká velice zajímavé odpoledne s generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace, doktorem Heldesem a bude to prezentovat globální akční plán VHO týkající se zdraví. Takže bych vás chtěla opravdu povzbudit, když byste nepřišli kvůli němu, co jiného by vás mohlo zajímat. Takže na vás spoléhám, dostaví se v pět hodin, ale na úvodu zasedání ještě budeme hlasovat. Přeji vám příjemný oběd.